start eh, this eh, meeting, this... Můžeme začít eh, s tímto slyšením. Já bych chtěla vřele přivítat všechny účastníky, zejména naše hosty, naše experty, kteří nás obohatí spousty skutečností. 26. dubna v rámci Evropského pilíře sociálních práv přijala komise návrh pro novou směrnici o rovnováze mezi pracovním soukromým, soukromým životem u rodičů a osob, které o někoho pečují. Vychází se z návrhu z roku 2015, kdy komise přišla s návrhem přeskumu směrnice o mateřském a ta iniciativa je velmi dlouho očekávané. očekávaná. Pro mě je potěšením ohlásit eh, dnešní slyšení. Jde mm, jak o práci zde v parlamentu, tak eh, zde eh, ve výboru EMPL a FAM a už se těším o důležité příspěvky do naší práce. Nyní bych chtěla pozvat svou kolegyni a spolupředsedkyni, paní Vili Blinkevičute, která je z výboru pro ženská práva a rovnoprávnost mužů a žen. Poprosím vás o pár slov úvodem. Děkuji. Děkuji za slovo. Já bych chtěla poděkovat své kolegyni Marita Ulfskok za úvod k slyšení a za to, že zdůraznila význam rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem a také význam dlouho očekávaného návrhu komise. Toto přispívá také k rovnováze a rovnoprávnosti mužů a žen tím, že eh, zohledníme zapojení eh, žen na trhu práce. Muži a ženy se musí být stálý, eh, stejným rovnocenými pečovateli i těmi, kteří vydělávají. A já jsem ráda, že rovnoprávnost pohlaví na trhu práce se stala také centrem pozornosti komise v jejich funkčním období. Dnešní eh, společné slyšení se zaměřuje na to, jak můžeme eh, zlepšit eh, rovnováhu pracovního soukromého života u velmi specifického typu zaměstnanců. To jsou pečovatelé, jak formální, tak neformální. 80 z těchto osob jsou dnes ženy. Situace je mimořádně složitá, zejména pro neformální pečující osoby. Ať už jde o péči o rodinné příslušníky nebo něco jiného. Znamená to, že tito pečovatelé, tito zaměstnanci se netěší sociální ochraně a e, nemají dobrou rovnováhu mezi pracovním a e, soukromým životem. A je to odvětví, které velmi těžko můžete regulovat, protože většina neformální e, pečující práce probíhá domácnostech, v soukromí eh, a tam žádné pracovní inspekce nemohou zasahovat. A proto v roce 2016 parlament přijal dvě zprávy, jednak o eh, ženách eh, pečujících o někoho v domácnosti a také druhá zpráva byla k rovnováze pracovního soukromého života. A obě tyto zprávy řešily různé aspekty této velmi neregulované oblasti péče o jiné osoby. A ta bude stále, stále důležitější v naší budoucí ekonomice, protože naše populace stárne. Mimo jiné, zpráva parlamentu o rovnováze pracovně soukromého života apeluje na to, abychom měli přijatu na evropské úrovni směrnici, eh, která by zohledňovala péči eh, ať už mužů nebo žen o, o závislou osobu, aniž by ztratili své pracovní místo, také aby měli dostatečnou ochranu a tak dále. Komise eh, předložila eh, Nedám o to, aby abychom tady měli možnost eh, pro pečovatele vzít si pracovní volno v délce pěti dnů, aniž by přišli o své místo. Není to mnoho, ale je to dobré východisko, pokud jde o ten návrh, který předložila komise, už součástí je tento bod. Domácí pečovatele tak čelí problému zejména neviditelnosti. Je zapotřebí, abychom je zařadili do veškerých, eh, eh, veškerých úrovní, veškeré legislativy, antidiskriminační legislativy, sociální ochrany a tak dále. Musíme uznat jejich práci jako skutečné eh, zaměstnání a zabránit mm, zneužívání, nucené práci, obchodování s lidmi a také bychom jim tímto způsobem mohli umožnit dosáhnout rovnováhy mezi profesním a soukromým životem. Toto téma mi je opravdu velmi blízké, hodně mi leží na srdci a já bych teď chtěla už dát prostor pozvaným expertům. První na řadě je pan Stesi Nigomonos, výkonný ředitel Eurocarers. Máte 10 minut, pane Jegomosi, Jemonosi. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dobré dopoledne všem. Já bych chtěl nejdříve eh, ze srdce poděkovat za vaše laskavé pozvání. Je to pro mě velká čest být dnes mezi vámi. Já bych vám chtěl eh, stručně nastínit přehled o situaci v Evropě, čemu eh, pečovatelé čelí a jak my se díváme na návrh komise k sociálnímu pilíři. Velmi stručně pár slov k naší síti. Eurocares představuje síť, která momentálně dává dohromady 70 eh, členů a partnerských organizací z celé Evropy i nad rámec EU. Týká se to 27 zemí, které jsou zastoupeny v této síti. Eh, tyto organizace poskytují přímé eh, služby pečovatelům, to znamená školení, poradenství, případně také určité právní služby a mm, členy jsou také instituce, univerzity a tak dále. Také bych chtěl eh, říci, že máme eh, sekretariát zájmových skupin eh, pečovatelů, takže pokud máte zájem o to zjistit, jak byste mohli nás podpořit, tak se můžete připojit k té skupině a já mám případné informace, které budete potřebovat. Jak všichni víte, tak jedna z klíčových výzev dnešní Evropy je stárnutí populace. S tím souvisí choroby, mm, které souvisí s věkem a je to samozřejmě výzva pro eh, odvětví péče, což vytváří velký tlak na rodiny a neformální pečovatele. Neformální pečovatelé mimo jiné, alespoň podle té definice, kterou používáme my, jsou osoby, které poskytují neplacenou péči někomu, kdo má nějakou chronickou chorobu, nějaké postižení nebo nějaké dlouhodobé potřeby péče, kromě toho eh, mimo ten profesionální rámec. To znamená, většinou jde buď o sousedy, rodinné příslušníky nebo přátelé. Jak to vypadá s dnešními pečovateli? Na základě výzkumu EU, tak 80 péče poskytované v Evropě zajišťují neformální pečovatelé v Evropě. A podle definice, kterou už jsem zmínil, která je poměrně široká, což uznávám, tak eh, budeme mít aspoň minimálně 100 milionů pečovatelů v Evropě, což je 20 populace, tedy poměrně velká část. Jak to je s typickým eh, pečovatelem? Většinou se jedná o ženu mezi 45. Eh, rokem až 75. rokem. Jaká je ekonomická hodnota neformální péče? Na základě našeho výzkumu v EU se odhaduje eh, ve výši 50 až 90 celkových nákladů formální dlouhodobé péče. Kromě toho máme také vnitrostátní údaje, nicméně bohužel nikoliv pro všechny členské státy. Tím na vás eh, trochu také apeluji, potřebujeme více údajů o tom, jak vypadá situace pečovatelů, jaké jsou náklady na péči. Ehm, ta čísla mohou být poměrně přesvědčivá v argumentaci, protože v podstatě ukazují, že kdyby pečovatelé přestali eh, poskytovat péči zítra, tak celý systém skolabuje. To znamená, kdybychom je chtěli z jednoho dne na druhý nahradit, a vytvořit eh, tak bychom museli vytvořit úplně nový systém péče, anebo, a to je to, o co usilujeme, tak eh, je zapotřebí je podpořit nějak, poskytnout jim také nějakou podporu. Taková je tedy obecná situace. Kromě stárnutí populace eh, jsou zde také další skutečnosti, které vytvářejí stále větší tlak na pečovatele. Máme menší rodiny, eh, větší vzdálenosti mezi příbuznými, fyzické vzdálenosti. Stále více žen se zapojí do trhu práce, což je určitě pozitivní trend a e, také další e, profesní život. E, zvyšuje se do, věk odchodu do důchodu. A to jsou všechno skutečnosti, které vytvářejí stále větší tlak na rodiny a pečovatele. Zde vidíte graf byť asi nevidíte ty podrobnosti, ale tady ukazujete eh, rozsah populace, která je minimálně 25 km vzdálená od své rodiny. Mám k tomu zajímavý příběh. Nedávno jsem se setkal s řeckým profesorem, který pracuje v Londýně na jedné univerzitě a je pečovatelem a každý eh, víkend se vrací do Aten, aby se postaral o svou maminku, která přes týden je v nějakém pečovatelském ústavu, ale o víkendu mu nezbývá nic jiného, než aby se vždy sebral z Londýna a jel do Aten, kde se, do Aten, kde se stará o maminku. Tedy konkrétní příklad, co to znamená. Opět eh, zde vidíte graf, který přeskočíme. Kromě toho, co už jsem zmínil, tak eh, čelíme Eh, také eh, nedostatkům eh, v zdravotní péči, například se to týká lékařů, zubařů, lékárníků, fyzioterapeutů, sester, které představují tu mezifázi, takové rozhraní mezi rodinami a péč, pečovateli, takže je to důležité pro sektor péče. Mm. Eh, vychází to z sdělení komise z roku 2012, ty údaje, které vidíte v tabulce. Jaký je dopad neformální péče? V případě, že jim budeme poskytovat pouze omezenou podporu, což je skutečnost v mnoha zemích, tak vycházíme z výzkumu, docházíme k závěru, že mnozí pečovatele čelí problémům eh, při eh, slučování profesního a soukromého života. Možná, že je překvapivé, že většina pečovatelů se snaží si udržet eh, své pracovní místo na plný úvazek. Pro mnohé z nich to znamená, že mají vlastně dva plné pracovní úvazky. A vede to také ke spoustě problémů a také nákladů mm, pro společnost a pro podniky, protože eh, dochází k absencím, eh, to znamená pracovní volno, nemocenská a také to má samozřejmě vliv na výkon, což je důležitý prvek dnešní diskuze. Také víme, že neformální péče sebou nese vyšší náklady pro pečovatele. Oni většinou přispívají k nákladům péče, což znamená nejenom vyšší náklady pro ně, ale často to vede také k tomu, že se dostávají do chudoby. Jedna třetina pečovatelů ve Spojeném království jsou zadluženi. A také to vede k sociálnímu vyloučení je samozřejmě obtížné si udržet eh, společenský život, eh, pokud máte práci na plný úvazek a na plný úvazek se také věnujete péči o nějakou další osobu. Jak to vypadá se zdravím? Víme, že většina pečovatelů má pocit, že jsou izolováni, mají deprese, to znamená, dopadají na ně psychické problémy, včetně zmíněné deprese a je to vlastně začarovaný kruh protože potom eh, neformální pečovatelé se stávají sami pacienty. Máme zde eh, různé grafy, které eh, toto vysvětlují, ale pokud by dovolíte, tak je přeskočím. A dostanu se k tématu, co si pečovatelé přejí. Měli jsme poměrně dobrý průzkum Eurobarometru z roku 2011 ze strany komise. Tam se hovořilo o potřebách a jejich hierarchii potřebách pečovatelů. Jednak eh, potřebují finanční podporu. Jak už jsem řekl, tak mnozí z pečovatelů eh, nepřijímají žádnou podporu a spoustu energie, eh, peněz a času věnují péči, což je dostává do složité situace. A 42% nepracujících pečovatelů jsou v té nejnižší příjmové kvartile. Finanční podpora tady hraje obrovskou roli. Pružná, pružné pracovní uspořádání. Většina pečovatelů si svou situaci nevybrala. Většinou se to děje tak, že někdo v rodině onemocní a ze dne na den se z vás stane pečovatel a v podstatě tomu musíte přizpůsobit svůj život pružné pracovní uspořádání, to je jedna z dalších potřeb a možnost eh, vzít si pracovní volno jako pečovatel. Potom eh, penzijní eh, nároky. S ohledem na genderovou dimenzi v Evropě je to důležité. A také tady máme nedostatky, dobře známe nedostatky v důchodovém systému. Takže je nutné zohlednit také čas, který Eh, vynaloží daná osoba na péči, aby se to započítávalo do eh, důchodových nároků. Pak další věc, která je velmi důležitá, jsou, eh, je možnost oddechu, tak abyste zabránili psychickým chorobám těchto pečujících osob a abyste prolomili ten začarovaný krh, kruh, kdy se z pečovatelů stávají pacienti. A potom školení nebo stačí i přístup k úplně základním informacím, co to znamená být pečovatelem, informace o chorobách, které, které mají dané osoby, o které se starají pečovatele. Je to často velmi obtížné pro pečovatele se k takovýmto informacím dostat, a to dokonce i v zemích, kdy Eh, ve kterých je eh, poměrně dobrá úroveň podpory. To znamená, jde o osvětu a také překonání stigmatu. To je také klíčové. Většina z těch bodů, které jsem zmínil, se objevují v návrhu komise, jak jste si asi všimli. Jde o ten dokument k rovnováze pracovního soukromého života. Takže my tento dokument jednoznačně podporujeme, je podle nás skvělý, byť nic není nikdy dokonalé, určitě bychom to mohli ještě vyladit, některé ty detaily, ale eh, myslíme si, že jde o obrovský krok kupředu v oblasti uznání eh, počovatelů, jejich identifikaci, protože to se objevuje v tom dokumentu. Jestliže chcete eh, pečovatele podpořit, tak je nejdříve musíte identifikovat a v mnoha případech se tak neděje ve střední, východní Evropě, jižní Evropě není žádný eh, systém, který by nějak identifikoval pečovatele. Potom eh, pět dnů placeného volna, eh, kde dostáváte mzdu ve výši nemocenské, nebo platbu ve výši nemocenské, potom ta otázka pružného uspořádání pracovní doby a také velký apel na další a více investic do formální péče, protože to je také věc, která spadá do celkového obrázku. Ta možnost volby je určitě hodně důležitá a to je také náš velký apel na ostatní, protože lidé by měli mít možnost volby. Pokud si chtějí stát pečovateli, tak by tu možnost měli mít, ale pokud si tak nepřejí, tak by měli mít přístup k nějakým alternativním možnostem řešení proto si myslím, že ten dokument komise je opravdu dobrý. Pokud je o pružné uspořádání pracovní doby, tak tady z mé strany si dovolím jenom takovou menší kritickou poznámku. Ten dokument eh, nevysvětluje, jak by se eh, tak mělo stát, jak by mělo proběhnout monitorování situace. A toto bude velmi důležité, protože víme, že eh, to vám teď ukážu na dalším snímku, že už existují poměrně velké společnosti, které eh, poskytují dobré služby svým zaměstnancům, které, kteří pečují o nějakou osobu, jde o eh, dobrovolnou aktivitu. Ale eh, bude to důležité, abychom pomohli malým a středním podnikům. Pokud bude ten pilíř schválen, v což doufáme, a je zapotřebí eh, sledovat, mm, jak vše bude implementováno na úrovni také malých a středních podniků. Totež platí pro zaměstnance s nízkou mzdou, eh, kteří mají nejistou práci. Je potřebí totiž zajistit, aby všichni zaměstnanci měli přístup k takovýmto službám. Zde vidíte tabulku byť asi je to napsáno tak drobným písmem, že to není čitelné. ale ty části, které jsou v tabulce označeny zeleně, ukazují typ podpory nebo typ opatření, které už v členských státech existuje. Máte tam seznam veškerých možných podporných opatření, která jsem už zmínil, Eh, flexibilní pracovní uspořádání, přístup k vzdělávání, eh, volno za účelem péče. A tam, kde to vidíte zeleně, tak takovéto opatření už funguje nebo existuje. Nicméně jde o na základní studii, eh, a jak víte, tak vždy ďábel je v podrobnostech. takže jsme zaznamenali, že v zemích, kde je poměr dobrá úroveň podpory, tak Eh, jsou tam poměrně striktní kritéria způsobilosti, to znamená eh, kritéria pro to, kdo má nárok na takováto opatření. Dalším problémem je osvěta. Spousta pečovatelů nemá vůbec ponětí o tom, že mají nárok na takovouto podporu. A pokud například eh, máte přístup k nějakým dávkám pro zapéči, tak většinou jde o velmi nízké dávky pod úrovní chudoby. A politický eh, přístup je pravděpodobně takový, že vláda si asi nepřeje, aby pečovatelé zůstali pečovateli. Chtějí, aby šlo o dočasnou fázi a vrátili se na trh práce, což je v pořádku, ale potom musíte zajistit nějaká alternativní řešení. Totež platí také pro vztahy mezi pečovateli a příjemci péče. To může být také určitým kritériem. Eh, v některých zemích máte přístup k určitým podpůrným opatřením, ale pouze pokud eh, příjemce péče je například vaše dítě. A pokud je o vašeho rodiče, tak eh, k tomu příjem, přístup nemáte. U pružné pracovní doby, tak tam je to ponecháno na rozhodnutí zaměstnavatele. Závisí tedy o tom, na tom, jaký je váš zaměstnavatel a to ovlivňuje váš přístup k podpoře. Je tedy zjevné, že tady je zapotřebí standardizovat toto opatření a zajistit, aby všichni občané EU měli přístup k spravedlivé podpoře. Ještě si dovolím zdůraznit některé dobré postupy, které už existují v některých společnostech. Typ podporných opatření, které například existují, jsou velmi praktického charakteru. Může jít o pružnou pracovní dobu. To znamená, jakmile identifikujete příslušné pečovatele a zaměstnance, tak oni to mohou projednat se svým vedoucím, jak mohou upravit svou pracovní dobu, aby byli v práci funkční, efektivní, ale zároveň mohli řešit své potřeby. Otázka plateb v případě nějakých naléhavých okamžiku pracovního volna to je většinou věc, která se týká velkých společností, protože to je snažší. Teď už, už vidím, že bych se měl blížit k závěru. E, přístup k různým nástrojům e, na podporu péče, webové stránky, e, poradenství, možnost používat telefon. E, některé podniky organizují informační semináře pro pečovatele. Potom odbory, ty jsou v této oblasti velmi aktivní stávají se vlastně naším spojencem v oblasti eh, balíčku rovnováhy pracovního a soukromého života, což je dobrá zpráva. A teď už se dostávám k poslednímu snímku své prezentace, což jsou závěry. A můj apel balíček eh, rovnováhy pracovně soukromého života, který považujeme za velmi dobrý, představuje jeden prvek z v mnohem širším kontextu. Potřebujeme to rovnováhu a potřebujeme to, aby ten dokument byl schválen, protože v konečném důsledku, pokud pečovatele eh, nebudou mít dispozici podporu při poskytování kvalitní péče a zároveň pokud nebudou mít možnost se vrátit do aktivního života, tak eh, to povede eh, v konečném důsledku k tomu, že budeme potřebovat více investicí do Eh, investice do systému péče a dobře víme, že většina členských států si to nemůže dovolit. Děkuji všem za pozornost a už se těším na následující diskuzi. Thank you very much, Mr. Děkuji mnohokrát, pane Gemanusi, za vaše prezentace a teď dávám slovo panu Krisi Botrmanovi, předsedovi Geopakopa. Máte 10 minut, prosím. Děkuji vám. Dovolte, abych mohl hovořit v nizozemštině, nebude-li to problém? Děkuji mnohokrát. Vážená paní předsedkyně výboru pro práva žen a vážená paní předsedkyně výboru pro zaměstnanost, vážení přítomní, já bych vám chtěl velice poděkovat za pozvání, které jste mi poskytli a Nyní budu hovořit jakožto předseda GOPy. COPy, GOPA, COPA je Evropská organizace zaměstnavatelů v oblasti zemědělství a zahradnictví. Jsme, abych to tak řekl, těmi zaměstnavateli v rámci diskuze mezi sociálními partnery. Již od 60. let Máme neustále vyjednávání mezi zaměstnanci a pracovníky právě v oblasti zemědělství a zahradnictví. Péče je tématem, o kterém se neustále s evropskými odbory bavíme. Je to velice speciální téma právě v oblasti zemědělcí a proto bych se rád speciálně věnoval pracovníkům, jejím rodičním příslušníkům, kteří pracují v zemědělství, ale týká se to také samozřejmě dalších malých a středních podniků v Evropské unii. Zde se objevily otázka, koho můžeme vůbec pokládat za toho partnera či manžela, který pomáhá. Tady existuje definice pro tento pojem, která určuje, že to je žena, která skutečně pomáhá, spolupracuje v nezávislém podniku, přičemž tato žena vlastně zastává velké, velkou důležitou část této práce. Ovšem, nemusí to nutně znamenat, že za tuto svou práci získává platy či odměnu, to také, což také znamená, že nemá nutně sociální ochranu, sociální zabezpečení. Jsou to tedy OSVČ nebo malé podniky v zemědělství či zahraničí, kde ta žena prostě pomáhá svému manželovi, ale nevyplácí nedostí za to manžel žádný plat či odměnu. Což právě um, sebou nese i tu problematiku eh, velice často chybějící o eh, sociální ochrany. Když tady hovoříme o pracovnících v zemědělství a zahraničí, tak si musíme uvědomit, že v této oblasti je většina podniků eh, toho typu, že se jedná o malé rodinné podniky. Jsou to tady malé rodinné podniky, kde muž a žena, manželé spolupracují. Více než 90 pracovních míst Evropské unie v oblasti zemědělství tvoří právě takovéto rodinné podniky. Jsou to rodinní příslušníci, kteří spolu takto spolupracují. Týká se to Evropské asi 20 milionů osob. Pokud nyní se zaměříme na ženy, které sami vedou podnik, které máme e, k dispozici data Eurostatu z roku 2013, takovýchto žen je mm, je to 30% tedy veškerých podniků. Což to tedy znamená? Máme 3 miliony žen, které samostatně vedou zemědělský či zahradnický, podnik. Více než 57% žen ovšem spolupracuje v tom podniku společně se svým manželem, což tedy znamená 5,5 milionů občanek zemí Evropské unie. Možnosti pro práci v zemědělství a zahranictví pro ženy se navyšují. Právě ve venkovských oblastech vidíme, že ženy pracují velmi často, jsou registrovány jako pracující osoba a tady skutečně je problém, jak propojit profesní a rodinný život ve venkovské oblasti. Ve venkovských oblastech je například často velmi obtížný přístup k k tomu, aby e, k hlídání dětí, to znamená nějaké předškolní zařízení a je tam i problematický přístup e, ke školám. To je vše obtížné a pokud pracujete v zemědělství či zahranictví, tak musíte částečně pracovat skutečně sedm dnů v týdnu. Jste uvázáni na místo, kde působíte, nemůžete ji opustit. Já bych tedy rád dnes přidal k našim tématům ještě jedno další téma. Nejde jenom o to, aby byl přístup k tomu, že žena musí mít někoho, kdo děti pohlídá, nějaké zařízení. Nejde pouze o to, jde také o sociální ochranu samotnou samotnou. Já osobně pocházím z Belgie a ještě nedávno byli rodinní příslušníci, kteří pracují v podniku, v podstatě neviditelní. Tyto ženy nikdo nevnímal, neboť nepratili příspěvky do systému sociálního zabezpečení a proto pro systém vůbec neexistovaly. Proto je důležité, že jsme dnes dospěli tak daleko, že existuje sociální ochrana pro eh, takovéto ženy, které pracují a podporují svého muže v jeho podniku. Toto téma samozřejmě nemáme pouze v zemědělství, objevuje se nám i v dalších oblastech ekonomiky. Naše organizace COPA si zadala takovou anketu, rozeslali jsme organizacím v čenských státech takový dotazník, ty dotazy vidíte zde a chtěli jsme vědět, jak tedy je to zcela konkrétně v různých členských státech upraveno ta sociální ochrana. Za tedy v té zemi existuje zákonné legální uznání pomáhajícího rodinného příslušníka a pokud takovýto status existuje, zda je pak povinnost platit sociální pří, příspěvky do sociálního zabezpečení a pokud tato povinnost existuje, chtěli jsme vědět, do jaké typu systému sociálního zabezpečení, zda je to státní systém, nebo zda platí příspěvky do soukromého systému, zda existuje povinnost si takovéto příspěvky platit, či ne. Pak jsme se ptali na to, za v té konkrétní zemi existuje nějaká organizace, která by chtěla pomoci takovéto pomáhající ženě, v tom případě, že by chtěla vyvinout nějakou vlastní aktivitu, mám tím na mysli tedy podporu startupů, zda tedy již existují dobré příklady takovéto praxe a zda jsou toho názoru, že status quo je uspokojivý. Tady vidíte vlajky zemí, na které jsme se obrátili. Obdrželi jsme momentálně 12 odpovědí, ta anketa stále ještě probíhá snažíme se ještě získávat další odpovědi a myslím si, že právě pro tento výbor je to téma velice důležité a zajímavé. Nyní, první otázka. Existuje ve vaší zemi legálně uznaný status té takzvané spolupracující ženy, manželky nebo manžela? Eh, ve deseti zemích tento status existuje, ve dvou ne. Krátká poznámka. Je důležité si dobře nadefinovat, co to vlastně je pomáhající partner či manžel, manželka. Evropský institut pro rovnost příležitostí má takovouto definici. Já nevím, zda je dost postačující. V některých zemích totiž například zjišťujeme, že ženy na venkově mají pracovní smlouvu, například na 15 hodin, mají tedy status zaměstnance, ale vedle těchto 15 hodin pak ještě pracují nějakých 30 hodin v zemědělském podniku, ale zákonnou ochranu mají pouze na základě těch 15 hodin, které jsou kryté pracovní smlouvou a na těch 30 hodin, kdy vlastně pracují doma a pomáhají tomu manželovi, ehm, na to vlastně nic není, není to kryté z toho jim nevyplývají žádné nároky. Proto potřebujeme status, který zahrne všechny ženy, ne pouze ty, které mají ještě nějaké další dodatečné aktivity mimo tu práci v rodinném podniku. Proto je, myslím, zásadní, abychom měli dobrou definici. A další důležitá věc, to byla ta otázka, zda existuje povinnost, aby takováto pomáhající žena či muž si platili příspěvky do systému sociální zabezpečení. Existuje osm zemí, kde je povinnost. V jedné zemi je to dobrovolné, ale všichni to dělají. Ve, dvou, ve dvou zemích je to dobrovolné a někteří platí si to a někteří neplatí a v jedné zemi eh, vůbec si nikdo nic takového neplatí. K tomu jedna poznámka. Pokud je se někdo si platí tento příspěvek do systému sociálního zabezpečení. Tady je důležité podívat se na to, jakým způsobem je vypočítávána jeho výše. V některých zemích je tady povinnost platit si příspěvky, ale jde to vlastně prostřednictvím toho muže. Takže zde je pro nás důležité, aby byl viditelný ten partner, ta manželka, Někdy jménem ženy je odváděn nějaký jistý dodatečný příspěvek a to je, myslím, důležité, aby se tam to jméno ženy objevovalo, aby bylo jasné, že to je za tu ženu, pokud tedy celkově ta rodina platí vyšší příspěvky. Je to důležité právě z hlediska pak té pozdější sociální ochrany. Tedy jak je příspěvek placen a jak, jak je určen a jak je popsán. Pokud je ten příspěvek skutečně vyšší právě z toho důvodu, že žena spolu tam vypomáhá, tak samozřejmě pak ale musí být vyšší i ta sociální ochrana. Nyní k různým aspektem sociálního pojištění, nebudu hovořit o všem, ale vidíte, tam, kde existuje povinnost platit eh, tyto odvody, vidíte i odpovídající práva. A musím říci, že musíme být na pozoru, neboť v některých zemích například se vyplácí přídavek na děti a nárok na vyplacení tohoto přídavku vyplývá právě e, z toho příspěvku, který platí si ten muž. What is the meerwaarde from the bijdrage. Je tady další typ dávky, která zase vyplývá vlastně z toho sociálního pojištění obou partnerů. Takže je vždy se vždy eh, třeba podívat na to, zda je to vůbec eh, nějaká přidaná hodnota, když ta žena si dodatečně něco platí. Často tomu tak vůbec není. Irsko Některé země mají tedy možnost, eh, aby ti lidé si tedy odváděli dobrovolně z, z, platili tedy příspěvky do sociálního zabezpečení, což je, myslím, cesta, která by byla jistě pro mnoho zemí zajímavá. A už se blížím k závěru. Položili jsme otázku, zda se domnívají tyto organizace, na které jsme se obrátili, zda ten status quo, ten současný systém je dostačující a vhodný. Tady zjišťujeme, že v pěti zemích jsme buď eh, odpověď neobdrželi, nebo jsou si nejistí. Takže váhají, neví, nemají na to nějakou odpověď. Takže zdá se, že tam to není v pořádku. A tady bych na závěr uvedl rád čtyři body. Je to takové možná jakési schrnutí a myslím, že by to mohlo být zajímavé pro oba dva výbory. Za prvé, je velice důležité v těch témat, o kterých jste hovoříte, tedy mateřská dovolená, péče o děti. Ano, to je důležité, ale přesto je třeba se zamyslet nad sociální ochranou pro miliony žen, které pracují v zemědělství, ale také v mnoha malých podnicích v Evropské unie. Skutečně mi jde o to, aby ti lidé vůbec byli vidět, aby byli vnímáni, že tam pracují, aby měli sociální ochranu. Tady by bylo asi možná nejlepší cestou nějakého o velice obšírného komplexního přístupu balíčku. Dále je třeba vždy eh, asi zanalizovat, jakým způsobem jsou upraveny ty příspěvky, které se platí a zda skutečně potom vedou eh, ke zvýšeným či dostatečně vysokým dávkám. Mám tím mysli zejména eh, problematiku důchodu. A ještě jedna věc. To je sociální ochrana těch manželek, těch žen, která velmi souvisí právě se sladitelností, s možností sladit eh, soukromý a profesní život. Tady bych prosil, abyste jako výbory sformuloval nějaký apel, který půjde v tom směru, že je důležité, aby se provedla jisté šetření vědecká, aby se analyzoval status takovéto pomáhající ženy v rodinném podniku, abychom pak získali nějakou celoevropskou reakci. Děkuji mnohokrát a nyní tady vídám paní profesorku Kotovskou, která vede středisko demografie, Institut pro statistiku a demografii na mm, Vysoké ekonomické škole ve Varšavě. Děkuji vám mnohokrát, že jste mě pozvali na eh, tuto tak důležitou konferenci, na toto tak důležité slyšení. Já jsem v privilegovaném pozici a sice proto, že jsme nedávno završili tříletý projekt týkající se rodin a společností a některé z otázek, které tady zazněly, eh, byly tématem této práce. A na základě našich zjištění jsme vypracovali doporučení, která jsou v souladu s vaší směrnicí protože Eh, uvažujeme o tom, že tato směrnice nemůže být odložena a teď tady máme možnost diskutovat to na základě iniciativy Evropské komise. Ráda bych zaměřila vaši pozornost na následující věc. Váš dokument je velice dobře strukturovaný co do argumentace. Eh, většina těch makroargumentů, proč potřebujeme takovou iniciativu. Ale domnívám se, že rovněž potřebujeme nějaké informace o tom, jakým způsobem na tuto záležitost nazírat z hlediska domácnosti a rodiny. A ráda se s vámi podělím o výsledky, ke kterým jsme dospěli. Další záležitostí je, že rodičovská dovolená a dovolená eh, z důvodu péče jsou velice důležitým měřítkem pro smíření pracovní práce a péče pro rovnost genderovou na trhu práce, ale stejný význam to má i pro rodiny a sociální rovnost mezi rodinami a jednotlivci, ať už mají či nemají děti. A na závěr bych vám ráda vysvětlila, proč my výzkumníci považujeme tuto iniciativu za tak významnou. Některé z těch argumentů, které vám chci představit, už tady zazněly z úst mých kolegů. Dovolte, abych upozornila na některé eh, vybrané záležitosti, na některá vybraná témata. Žijeme v době, kdy se mění rodina. Nejenom co do demografie, tady Mám na mysli rodiny s méně dětmi, bezdětné rodiny, nestabilita rodin, vzhledem k tomu, že se zvyšuje rozvodovost a z důvodu různých institucionálních změn, neboť čelíme daleko diverzifikovanějšímu způsobu života. Ale jedna z hlavních změn je také ono sdílení odpovědnosti za udržení eh, v domácnosti a za péči o děti. Eh, setkáváme se se zvyšující se nestabilitou a nejistotou co do příjmu. A myslím si, že ženská práce žen a zaměstnanost žen z rodinné perspektivy je cestou, jak eh, se snažit vyřešit tato rizika finanční nestability rodin. A právě z důvodu dynamiky na trhu práce není možné stáhnout se z trhu práce na dlouhou dobu a pak se úspěšně na trh práce vrátit. Ale tím, že žijeme déle, potřebujeme také více úspor na ten dlouhý život. To znamená, příjem eh, z zaměstnání muže a ženy jsou nesmírně důležité pro zaručení dobré životní úrovně v jejich, eh, starší, v jejich věku důchodovém. A proto eh, se snažíme diskutovat o těchto záležitostech, jak skloubit pracovně osobní život. a jak eh, se chovat ve společnosti, kde máme stále více starších občanů a stále také závislejších občanů na péči díky pokroku medicíny. To znamená, požadavky na pečovatele rostou, ale možnosti rodin podpořit eh, tento požadavek, který roste, se snižuje nejenom proto, že máme co dočinit s menšími rodinami, ale právě proto, že hlavním zdrojem péče je trh práce. Ale z makroperspektivy potřebujeme ženy na trhu práce, protože eh, čelíme těmto změnám a také škrtům pracovních míst na trhu práce. A a tyto jevy ospravedlňují naši diskusy o zvýšené účasti žen na trhu práce, ale zároveň povzbuzovat muže převzít odpovědnosti nebo podílet se na odpovědnosti za péči nejenom v rodině, ale vůbec ve společnosti. Proč se domníváme, že tato směrnice je tak významnou iniciativou. Zaprvé máme určité výsledky z mikroúrovňového výzkumu, eh, který byl prováděn v několika členských státech, zaměřený jak na kvalitativní, tak kvantitativní faktory, eh, který ukazuje naprosto jasně, že na úrovni rodiny Vlastně je nesmírně důležité eh, vnímat tato práva tak, že se mění vnímání otce a že se mění také vnímání směrem ke spravedlivému dělení odpovědnosti v domácnosti a v rodině. A z nejrůznějších kvalitativních výzkumů vyplývá, že existuje jasná indikace v rodinách, že otcovská dovolená by neměla být jenom určitou šancí a příležitostí, ale pravidlem. A teď se, jsme se také dívali na to, jak se chovají zaměstnavatele při poskytování rodičovské dovolené otcům. A naše výsledky, tedy výsledky těch výzkumů, je prostě jasně ukazují, že tady je individualizované právo na rodičovskou dovolenou, které by mohlo být považováno za lepší prostředek pro přesvědčování zaměstnavatelů, že eh, rodičovská dovolená usnadňuje situaci otců, nebyla by pouze na dobrovolné bázi, na dobrovolném základě. A taky bych vám ráda řekla, že rodičovská dovolená má pozitivní dopad na rodinný život. Za prvé, za využití údajů ze severských států, kde eh, rodičovská dovolená už existuje dlouho a máme dostateč ne údaje, abychom viděli, jakým způsobem se to projevilo na eh, životě rodin. Ukazuje se, že otcovská dovolená zejména proto první dítě je velice pozitivně asociována se stabilitou jednotky rodiny jaksi. A dochází právě k menšímu napětí uvnitř rodiny. Ale Výsledky ukazují, že to také usnadňuje přechod, eh, že to usnadňuje tedy vůli mít druhé dítě a to pomáhá rodičům jaksi v uskutečňování jejich rodičovských aspirací či přání. Což by mohlo ovlivnit demografickou situaci v Evropě. A e, makrodata dokládají, že rodina zůstává významným zdrojem péče. A dokonce i lidé pracující na trhu práce jsou zapojeni do této péče a jejich úsilí a intenzita práce je větší než na trhu práce v případě tedy péče. A domnívám se, že tato iniciativa je pouze prvním krokem pro další opatření, protože mějte na paměti, že budeme potřebovat také prodloužení věku, kdy lidé pracují. Podívejme se na lidi ve věku 45 až 70, 75. My tedy nemůžeme očekávat, že zůstanou déle na trhu práce, ale má to tedy tento dopad jak na úroveň rodiny, ale zároveň to umožňuje mít víc lidí na trhu práce. A Znamená to, že implementovaná opatření by ovlivnila také upřednostňování některých z nich. Eh, domnívám se, že prostřednictvím některých návrhů bychom mohli také utvářet, jak si představí lidi a změnit jejich náhled na větší zapojování otců do péče v rodině. A diskutovat také o spravedlivém sdílení odpovědnosti v rodině. A to by se mělo odrazit i v příjmu. E, v naší závěrečné zprávě jsem vyjádřila stanovisko, že očekáváme, že Evropská komise a Evropský parlament nebudou odklávat tyto aktivity a váš návrh eh, vyšel vstříc našim očekáváním a děkuji vám mnohokrát za to, že jsem k vám mohla promluvit. Profesor Irena Kotos. Děkuji paní profesorce. A teď předám slovo paní eh, Pancery, která je eh, seniorní úřednicí pro otázku politik a poradenství v italské konferenci Kofáče. Máte 10 minut, prosím. Děkuji za slovo. Já bych chtěla v první řadě poděkovat za možnost dnes vystoupit a zastoupit tady eh, Kofas Family v Evropě. Dnes budu stručně hovořit také o tom, kdo jsme, pro případ, že by nás nikdo neznal a také bych chtěla říci, jak se stavíme k rovnováze pracovního a soukromého života, zejména k, k problematice pečovatelů. Kofase Families Europe je pluralistická organizace, která schromažďuje 60 organizací ve 24 členských státech EU. Byli jsme založeni v roce 1958, to znamená rok po římských smlouvách. Rosteme tedy společně s EU. A e, skládám, nebo vznikli jsme zejména na základě Evropského programu pro zaměstnanost a sociální inovace. Z toho jsme financováni. Naším sloganem je lepší společnost pro veškeré rodiny. Rovnováha pracovního soukromého života je podle nás jedna z klíčových priorit pro dosažení lepší společnosti pro veškeré rodiny. Pracujeme na celé řadě témat, možná to na tom snímku nevidíte, ale řešíme různá témata, vzdělání, rovnováha pracovního soukromého života, Eh, digitalizace spotřebitele, postižení a tak dále. A schromažďujeme eh, hlasy eh, rodin, jejich pestrost a přinášíme to evropským institucím a opět děláme to tež opačným směrem a hovoříme o tom, co Evropa dělá pro své členy. Pokud jde o rovnováhu pracovního a soukromého života, tak bych chtěla zdůraznit přístup, který jsme do posud zaujímali. Vidíte tady na obrázku pucle, protože každá rodina je jiná a má jiné potřeby, takže neexistuje jednotné řešení pro všechny v oblasti eh, sladění soukromého pracovního života, ale platí, že každá rodina potřebuje bezpečnostní eh, záchranou síť opatření a potřebuje celou řadu opatření, tak aby mohly naplnit své konkrétní specifické potřeby, například při péče o péči o dítě, nebo starší osobu, nebo osobu s postižením v rodině a tak dále. Říkáme tomuto přístupu RST eh, eh, zdroje, eh, včasný přístup a služby. Musíte mít dostatek zdrojů, buď jakožto rodina, buď prostřednictvím příjmu nebo spravedlivého daňového systému, tak abyste mm, byli schopni mít důstojný život. Potom potřebujete služby, services, to znamená péče o osoby s postižením, naléhové potřeby, ale potom potřebujete také eh, té jako čas, time, potřebujete čas na um, péči a také potřebujete pružné pracovní uspořádání. A to platí pro celý celoživotní cyklus. Eh, my to většinou chápeme jako benefit pro mladé matky, tak aby se mohly ehm, starat o své děti, ale ten přístup se mírně mění, protože je důležité vzít v potaz, že ta rovnováha by se měla týkat celého života a nejde pouze o benefit pro mladé rodiče nebo mladé matky, ale je to právo, tak jak zaznělo v usnesení eh, se září parlamentu, že rovnováha pracovní soukromého života je právem pro všechny. Máme tady také genderovou dimenzi, jak už zaznělo, a také hovoříme o takzvané sandvičové generaci. Stále více žen nad 45 se musí starat o své další děti, které nejsou ještě například ekonomicky eh, nezávislé, potom se starají o vnučky, vnoučata a také o své rodiče, protože stále více žen se stará nejenom o své rodiče, ale také o eh, své například o tchýni nebo tchána. Jak už zaznělo, tak 26. Ehm, dubna komise předložila balíček k rovnováze soukromého soukromého života. Ehm, obsahuje směrnici a sdělení a ehm, kombinaci legislativních a nelegislativních iniciativ, které mají spustit a podpořit tuto změnu. Také se tím eh, potvrzuje eh, potvrzuje eh, prohlášení Evropského parlamentu. Tento balíček eh, podpořila celá řada nevládních organizací, například také naše Kofase, eh, nebo ještě další, protože si opravdu myslíme, že tímto směrem bychom měli jít a jsme rádi za to, že Evropská komise pochopila také, jaké jsou naše potřeby a eh, navrhla konkrétní opatření, která mají řešit problémy rodin. Podrobnější vize toho, co Kofise dělá, je v dokumentu Rodiny na hraně, protože si myslíme, že tak tomu opravdu je. Už není čas na slova, strategie, ale nastal čas na to zajistit rodinám řešení. A potom máme také poměrně podrobné vyhodnocení eh, k balíčku eh, VLB rovnováhy soukromého a pracovního života. Jako říkala už kolegyně, i my se domníváme, že tento návrh je dobrým návrhem, zaujímá dobrý přístup a Eh, skutečně eh, je to možnost pro Evropu ukázat lidskou tvář, ukázat to, že může dosáhnout pro občany a ti, kteří žijí, ty, kteří žijí v Evropě, změnu. Jde o konkrétní úsilí, které Evropská unie teď dělá. Doufáme, že tento návrh nebude zablokován ani rozředěn, ale že projde, že nenarazí na žádnou ideologickou diskuzi, protože tady nejde o ideologii, ale jde o něco, co lidi opravdu potřebují a co je zapotřebí jim poskytnout co nejdříve. Jak to hodnotíme? Jak vypadá naše hodnocení? Řešíme jak sdělení, tak směrnici. Já se teď zaměřím eh, na svých snímcích eh, pouze na aspekty, které se týkají péče a pečovatelů. Máme tři klíčové aspekty hmm, potřeb pečovatelů. Jednak jsou to služby, potom eh, režim pracovního volba, volna a potom eh, pružná pracovní doba. Začnu službami. Myslíme si, že podpora pečovatelů znamená, že jim poskytneme služby, eh, které jsou zaměřeny na aktivní zapojení a nezávislý život osob, které potřebují péči a podporu. To znamená, nejde jenom o to, že lidé poskytují péči, ale chceme podpořit také lidi v tom, aby zůstali na trhu práce. To znamená, někteří si přejí eh, se zachovat své pracovní místo. To znamená, musíte poskytovat eh, komunitní služby, které budou mít dobrou kvalitu, protože pokud služba nebude kvalitní, tak eh, rodina nikdy pro svého rodinného příslušníka takovou službu nevyužije. Pak ta služba by měla být dostupná. Pokud je to příliš daleko, není to dostupné, tak to zase nebude fungovat a musí to být také cenově dostupné. Pokud to bude příliš nákladné, tak rodinní příslušníci mm, opustí svou práci, protože eh, veškerou svou mzdu by potom eh, vynaložili na danou službu, což by nedávalo smysl. ESIF, strukturální fondy mohou hrát obrovskou roli, mohou eh, zajišťovat, zajišťovat infrastrukturu, školení a také kvalitu služby, což je něco, o co bychom měli opravdu usilovat a zabývat se tím. Měli bychom více pracovat také na tom, aby v dalším programovém období eh, byly eh, vyhrazeny prostředky právě na rovnováhu pracovního soukromého života. Potom eh, hovoříme o péči nad rámec eh, barcelonských eh, cílů, které se týkají pouze péče o děti. A myslím si, že bychom měli vytvářet také ukazatele, kteří se netýkají pouze péče o děti. Schromažďování dat, benchmarky, dlouhodobá péče, různé typy služeb, které jsou nabízeny a které jsou zapotřebí, protože ne všichni potřebují totéž a ne všichni využijí danou nabídku, pokud bude jednotná v celé Evropě, protože lidé mají různé potřeby. A s tím souvisí také um, péče, která vychází z domu. Takže máte určitou péči, kterou můžete poskytovat v rámci své komunity, přímo v rodinách, což je klíčové pro dný přístup. E, potom um, ty podpůrné služby pro péči by neměly být uh, nástrojem, pro to, abychom lidi udrželi na trhu práce. Je to něco, co by jim mělo umožnit zůstat na trhu práce, ale eh, jde jednoduše o podporu těch, kteří využívají té eh, péče, jde o nezávislý život a sociální zapojení. Potom eh, sledování pokroku v rámci procesu evropského semestru, protože ten má velký dopad na vytváření politik v členských státech a můžeme to využít také k mapování a sledování pokroku v oblasti dlouhodobé péče. Otázka rodinných pečovatelů, které se zde zaměřují. Ráda bych zdůraznila, že v některých zemích chybí služby a to v takové míře, že celá řada eh, žen, hovořím o milionech žen, jsou najímány jako eh, pečovatelé na eh, plný úvazek a žijí přímo v rodinách těch daných osob. Často žijí v nadnárodních rodinách, ale někdy zapomínáme na to, že zaplňují tu mezeru sociálního státu ale také oni mají rodiny a také oni mají právo eh, na rovnováhu pracovně soukromého života. Neměli bychom zapomínat na jejich příspěvek v rodinách eh, Evropanů a to bychom měli uznávat. Eh, pracovní volno, které by podpořilo pečovatele tím, že jim umožní se zachovat pracovní místo a zároveň mít čas na péči o rodinného příslušníka. Líbí se nám ten návrh pětidenního pracovního volna, ve výši eh, nemocenských dávek. Máme k tomu jenom pár připomínek. Možná, že bychom mohli prodloužit těch pět, den, pět dnů. Eh, mohli bychom také rozšířit definici, která definuje způsobitel, způsobilost eh, pečovatelů. Nejde pouze o příbuzné, máme tady otázku mobilitu, nadnárodnosti a tak dále. Lidé cestují v Evropě, měli by tam být také sourozenci nebo jakákoliv další osoba, kterou si zvolí ta osoba, která péči potřebuje, protože nevždy vás podporují například rodiče, ale můžete si přát, aby vás eh, eh, podporoval například váš soused, aby vám pomáhal, nebo přítel. Také apelujeme na zmapování potřeb eh, volna pro dlouhodobé pečovatele, protože některé, některá péče je poskytována dlouhodobě, patří sem paliativní péče, Měli bychom to zvážit možná v budoucnosti, ne teď v této směrnici, ale měli bychom i v budoucnosti reagovat na takovéto potřeby. Na závěr, pružná pracovní doba, pracovní uspořádání. Podle nás jde o opatření, které je velmi pozitivní. Jsme rádi, že je součástí navrhované směrnice. Nárok eh, vyžadovat eh, pracovní eh, dobu, která bude pružná, a e, odůvodnění odmítnutí písemně, tak aby e, bylo jasné, že zaměstnavatele to berou vážně. Potěšilo nás také to, že celá řada forem e, pružného pracovního uspořádání tady byla zmíněna. Nejde jenom o nižší počet hodin, ale také změna formy práce nebo práce na dálku nebo takzvaná inteligentní práce. Chtěli bychom tady zdůraznit jedno riziko, což je eh, riziko, že se přesuneme eh, z kultury přítomnosti na pracovišti ke kultuře disponibility. Eh, to znamená, u té pružné pracovní doby nebo uspořádání hovoříme také o právu na to se odpojit. To znamená, kdy daný zaměstnanec je k dispozici nebo není, kdy musí odpovědět na e-mail svého zaměstnavatele, když ten e-mail přijde například ve tři hodiny ráno. Teď eh, přeskočím eh, jeden snímek, ale jenom zmíním eh, jednu současnou kampaň, kterou organizujeme. Jde o průzkum o potřebách rodinných pečovatelů. Ta iniciativa probíhá v osmi jazycích nizozemštině, angličtině, francouzštině, němčině, italštině, portugalštině, slovenštině a španělštině. Jde o eh, průzkum, který je anonymní, můžete ho vyplnit online, eh, zabere vám to pouze několik minut času a eh, mám tady také odkaz, vidíte ho na obrazovce a kromě toho se s vámi o něj můžu podělit. Byli bychom rádi, kdybyste se zapojili a budu rád, když to budete sdílet přes svou síť a také děkuji za váš čas a za pozornost. Děkuji vám za vaši přednášku a nyní máme možnost nakladení otázek či vyslovování připomínek. Prosím, pan Šobor. Děkuji. Pan Becker mě požádal, abych řekl několik slov, protože tady nebude, nemo, nemohl být. Uh, 70 všech pečovatelů v Evropě jsou rodinní příslušníci. Většina z nich jsou ženy, většina z nich opustí svou práci, aby, se, aby pečovala o své členy rodiny. To se neděje. To neznamená jenom ztrátu druhou práce, ale také ztrátu příjmu. A proto tento návrh je významný. Musí a proto si vážíme a musíme ukázat, že si vážíme jejich pečovatelské práce. Potřebujeme eh, lepší nástroj třeba v rámci flexibility pracovní doby pro lepší situaci pečovatelů. A také nárok na tu pětidenní placenou speciální dovolenou pro, na péči. A protože si musíme uvědomovat, že mnoho pečovatelů musí opustit svou práci. Na závěr bych rád zdůraznil, jak důležité je, abychom zapojili tuto práci eh, pečovatelů, ukazovali, že si ji vážíme a budovali tak lépe sociální stát ale tady by mohl mít negativní vliv směrnice o vysílání pracovníků. Jenom příklad. E, v Německu více než 2000 rodin závisí existenčně na péči jejich e, rodinného příslušníka. A to uh, znemožňuje jejich možnost jít pracovat jako pečovatel do zahraničí. Thank you, Madam Jungerius. Děkuji, paní Jungerius. Děkuji vám. Děkuji vám za vaše zajímavé příspěvky a úvahy o tom, jakým způsobem přispět k této to rovnováze mezi pracovním a osobním životem. A já bych se ráda zmínila o jednom aspektu, který tady již zazněl, a ten se týká vztahu mezi formální a neformální péči. Domnívám se, že i to je důležitý aspekt. Vy jste řekli, Mnoho lidí eh, pracuje v neformální péči. A většinou jsou, jsou to lidé, kteří jsou eh, eh, velice málo placeni a tudíž si ani nemohou dovolit zaplatit si nějakou péči. A domnívám se, že pak, že by v návrhu komise zůstalo to, co se tam zmiňuje, že ty, v tě formální Pečovatele mají nárok na pět, le, pět dnů za celý rok, tak to není dostatečné pro eh, tyto občany, kde je zapotřebí dlouhodobější péče. Už tady taky zaznělo, že to si nevybrali pečovatele, to nebyla jejich volba. Samozřejmě volba je v tom, jak reagovat na tyto situace, ale my si uvědomujeme, že lidé jsou konfrontováni se situací, kdy buď dítě, nebo starší osoba, nebo osoba s postižením, je závislá na péči neformálního pečovatele. A moje otázka tedy zní, zda rodina s příbuzným, který má například trvalé postižení, ti potřebuje, aby se o někdo staral i během normálního pracovního dne. Mně se tedy líbí ta idea s tou flexibilní pracovní dobou, to by mohlo řešení pro celou řadu případů, ale ne v případě, že takový neformální pečovatel eh, dostává daleko nižší příjem Takže možností by mohlo být zvážit, jak my v Evropském parlamentu bychom mohli, jak bychom mohli pracovat na dalších krocích, abychom zabezpečili eh, také, že ti, kteří jsou odkázáni na péči, si budou moci dovolit zaplatit formálního pečovatele. A mohli byste Můžete mi něco bližšího říci o těch barcelonských kritériích? To je tedy jedna moje otázka. A druhá otázka je, zda v tomto okamžiku již jsou k dispozici oficiální údaje týkající se dostupnosti a formální péče ve smyslu toho, zda si tedy osoba, která péči potřebuje, může dovolit i zaplatit. A máme nějaký vhled do situace, jak to vypadá s cenami a splaty v této oblasti, abychom měli nějakou představu, jak velký ten problém je, ale když se představím ty jednotlivé bloky, nízký příjem, permanentní požadavek na neformální péči, Myslím si, že tady máme velký problém, ale eh, chtěla jsem se zeptat, zda existují nějaké údaje, o které se můžeme opřít. Thank you. Děkuji vám a nyní dám slovo paní Žitňanské. Děkuji velmi pěkně. Děkuji mnohokrát budu hovořit slovensky, takže prosím, nasaďte si sluchátka. Ještě jednou děkuji všem našim řečníkům za velice zajímavé prezentace. Toto téma je velice důležité. Já se této oblasti věnuji již několik let, zejména rodinám s dětmi se zdravotním postižením a jak již zde bylo zmíněno, mnohokrát skutečně tyto rodiny patří mezi ty, které jsou ohrožené chudobou. Často tyto rodiny se rozpadají, pokud se do rodiny narodí dítě se zdravotním postižením. Často matky zůstávají sami s těmito dětmi, přičemž jejich příjem za 24-hodinovou péči je často pouze ve výši asi 250 eur měsíčně. Pokud hovoříme o dostupnosti údajů, což jsou či nejsou různé služby, které také vyplývají jako povinnost státům či orgánům samozprávy, na Slovensku tyto údaje neexistují. My jsme si udělali vlastní průzkum, kde jsme zjistili, že pouze 30 měst a obcí poskytuje sociální služby, 70 tedy neposkytuje. Dovedete si tedy představit, jak celá ta tíha té péče o děti se zdravotním postižením zůstává na bedrech rodin, na bedrech matek? V tomto kontextu bych eh, možná ráda otevřela dvě témata a budu ráda, pokud k tomu budete mít i vy připomínky. To jedno téma je toto podpůrné služby rodině. Znamená to to, že je důležité, aby se ty služby nezaměřovaly pouze na tu osobu se zdravotním postižením, či na tu osobu, která postupuje, potřebuje pomoc, ale na celou rodinu. Vysvětlím to. Pokud například máme rodinu, kdy jedno dítě má zdravotní postižení a druhé je zdravé, tak by bylo dobré, a o tom se snažíme vést diskusy i na Slovensku, aby ta podpůrná služba existovala i ve vztahu například k tomu zdravému dítěti. Pokud eh, maminka zůstává doma s dítětem se zdravotním postižením, aby ji například někdo pomalu odvést dítě do školy. Tedy aby ta služba nebyla pouze zaměřená na potřeby toho člověka, který to postižení má, potřebuje eh, pomoc, ale aby se pomáhalo celé rodině, když potřebuje uklidit, nakoupit, aby existovala takováto služba. Je možná to je téma, o kterém bych bychom se mohli bavit, jak podpořit rodinu jako celek. A druhé téma, které je podle mě také důležité, to je ocenění zručnosti těchto ošetřovatelek. Nebo tito ošetřovatelky, pečovatelky, hovořím schválně v ženském radě, neboť to jsou skutečně většinou ženy. Tyto ženy jsou skutečně velice kompetentní, počínají různými medicínskými úkony přes péči, odšetřování, rehabilitaci, logopedii, vzdělávání skutečně pečují takto celkově eh, o své postižené děti a získávají takto zručnosti a kompetenci, které možná nebudou mít někteří lidé, které kteří studují za celý život, ale oni je mají, protože je prostě mít musí. Tady by bylo potřebné a důležité ocenit tyto zručnosti, dokázat je identifikovat, když například taková to maminka nebo otec, kteří mají zkušenosti, se rozhodne v jistou dobu se ucházet o práci, aby tyto zručnosti, dovednosti si mohli formálně zapsat i do svého životopisu, aby byly uznané. Nebo já jsem se osobně setkala i s případy, kdy tyto maminky mi říkaly, že deset let jsem doma s dítětem a nic neumím, ale to není pravda tyto ženy jsou kompetentní a my jako společnost by měli, bychom měli je uznat, uznat jejich dovednosti a e, umožnit jim, aby jejich zručnosti a dovednosti byly formálně uznány a samozřejmě také přiměřeně zaplaceny. Těch témat je skutečně obrovské množství. Víte, že je to komplexní, komplikované téma. Byla bych velice ráda, kdybychom společně dokázali najít odpovědi na alespoň některé otázky, tak, aby se situace pečovatelů v Evropě zlepšila a byla důstojnější. Děkuji mnohokrát. Já to ještě děkuji. No. A pan Rockford? Nebo Rochefort? Vy jste nežádal o slovo, tak to se omlouvám, takže paní Harkin. Já eh, velice vítám všechny naše řečníky a Eh, děkuji jim za jejich projevy. Já jsem také pracovala eh, ve skupině, která se zaobírala pečovateli v tomto parlamentu slyšíme to, co jste řekli i vy. A vy jste byli v souhla, vlastně souhlasili s tím, že toto je pozitivní návrh a že to je alespoň krok správným směrem. A důležité je, abyste vy věděli, že tento výbor a celý parlament při mnoha příležitostech prostřednictvím usnesení i jinými formami žádal o takový balíček. Někdy lidé hovoří o demokratickém deficitu mezi tím, co děláme my tady a co se děje venku. A v terénu, ale alespoň tady můžeme říci, že jdeme správným směrem. Takže nyní musíme vidět, jakým způsobem můžeme zlepšit věci ale já mám celou řadu otázek, ale chtěla jsem předtím ještě něco okomentovat. Náš kolega z Eurocare řekl, že velice často lidé si nevybírají. Dnes můžete být pečovatel, zatímco včera jste o tom ještě vůbec neuvažoval. A myslím si, že právě proto, když se podíváme na počet rodinných pečovatelů v Evropě a na roli, kterou hrají, tak alespoň podle mého názoru, kdybychom neměli neformální péči, tak by naprosto zkrachoval systém sociálního zabezpečení a systém zdravotní péče. Pravděpodobně by stát nemohl vůbec fungovat, kdybychom neměli neformální péči. A to je důvod, proč musí naše legislativa držet krok s tím, kam se naše společnost ubírá. Zejména s ohledem na demografické změny, což na jedné straně je dobré, protože žijeme déle, ale proto je tak významný tento návrh. A teď eh, další věci. Celá řada kolegů hovořila o potřebě prodlužení těch pěti dnů specifické dovolené na péči, ale my máme daleko eh, delší dovolenou tohoto typu u nás, ale možná, že se můžeme podívat na členské státy, které mají delší režimy, podívat se, jakým způsobem to tam funguje, jak se z toho poučit a možná zlepšit tento návrh v tomto ohledu. Eh, Domníváte se, že je to příliš ctižádostivé? My všichni uznáváme, že je to zapotřebí. Ale ráda bych se dozvěděla váš názor. Za druhé, hovořili jste o flexibilitě. A eh, naše kolegyně z Polska se zmizela o individualizovaných nárocích na rodičovskou dovolenou, jak přesvědčovat zaměstnavatele, aby se pohli tímto směrem. A moje otázka na vás na všechny je, Domníváte se, že tento návrh by mohl mít obdobný dopad, nebo co udělat, jak posílit tento pozitivní dopad? Potom záležitost malých a středně velkých podniků, jakým způsobem můžeme zabezpečit, aby tady existovala flexibilita a zároveň eh, to, aby, aby nám řekly malé a středně velké podniky, že by to velice stížilo jejich fungování. A teď na závěr chci říci, dnes jsme tady hodně hovořili také o genderové dimenzi. Eh, mohli byste mi říci, zda máte Eh, nějaký přehled o pečovatelích a pečovatelkách, eh, protože v Spojeném království je to 60 žen ku, 40% eh, žen ku 40% mužům, ale víte, jak to vypadá v jiných zemích? Děkuji vám. Děkuji. Very much. I mean, it's good that... Děkuji za slovo. Já si myslím, že je dobré, že o tomto tématu dnes hovoříme. E, máme před sebou e, návrh k rovnováze pracovního soukromého života, to znamená, že řešíme teď téma, které se e, týká skutečného reálného života. A když se odkážu na ten slovenský příklad, tak myslím si, že tam byl velmi trevný, trefný. A já bych chtěla zdůraznit, že je opravdu důležité mít obecný rámec pro profesionalizaci domácí péče, která povede k uznání a standardizace relevantních profesí a dovedností a také k budování kariéry. Takže tady opravdu je politická potřeba eh, jednat na evropské úrovni a také vnitrostátně. Jaká je moje otázka? Poskytovatelé formální péče eh, často si berou 50 toho, co eh, dávají osoby, která je zaměstnané, a v, pokud jde o tento způsob, mohli bychom nějak umírnit Eh, společnosti, které poskytují ty pečovatele, ty profesionální pečovatele? Pan Majtan? La présidente, merci eh, aux présentations qui ont été... Paní eh, předsedkyně, děkuji za velice zajímavé prezentace. Já jsem trošku mě mrzí, že možná to tak nějak naruším, protože třeba vidět určité rozpory v těch návrzích. A my všechno, všechno zlepšovat, situaci rodin, eh, většinu těch, kteří tedy pomáhají, těch pečovatelů, často jsou to ženy, často jsou to pečovatelé, kteří pocházejí z jiné eh, oblasti. Takže tady skutečně je důvod pro to, abychom si kladli otázku, jaký typ model společnosti chceme vůbec vybudovat. A já tady skutečně plně podporuji tuto iniciativu, i když je nedostatečná, bylo by dobré ji vylepšit, ale je to spíše takový začátek, co tady bylo řečeno ten, co je, společnost si musí zvolit. Musí si skutečně zvolit ten model, který chce. Buď to tedy to, co by se tady říkali, to, co se tady vlastně navrhujete, to jsou naprosté protiklady, co se týče vlastně rozpočtových pokynů, které předloží jako komise, dnešní politika Evropské komise a samozřejmě také rady členských států, je to, jakým způsobem neustále tlačit, tlačit náklady na plády na dolů, jak tedy vyplácet lidem, co má co možná nejméně peněz, jenže sociální model. Oni tomu neříkají sociální model, oni tomu říkají jakási sociální, že to je vlastně něco, co, co je um, jakýsi tíhou k eh, nákladem. A například směrnice vysílání pracovníků ta mohla zabránit tomu, a, tomu, aby tedy ti, ti pracovníci pešovatelé z východu, kteří přicházejí na západ pomáhat těm rodinám, byli placeni hůře, než by ti vlastní pracovníci. Ale tak to, to nebylo. Takže co vlastně budeme dělat? A co uděláme, až budeme hlasovat o rozpočtu? Budeme, budeme skutečně ošlechy, to, to velice, jak si dáme peníze, řekneme, že prostě nemůžeme pokračovat jak jako dříve, že prostě to není ten sociální model, který si přejeme. Budeme velkorysí či ne? A ta otázka, kterou si kladu, je to. Rada bude akceptovat to, aby naše veškeré tyhle ty věci se také aplikovaly na, eh, v Řecku, které by měli řecký národ stejné, jiná práva, kdy oni oškubali, mě oškubali strašným způsobem. Nic jim nezbylo, možná jenom kalhoty a košile. To je strašné pokrytectví. Já já bych to byl rád, aby jsme všechno měli. Kdo to zaplatí? To je ta otázka. Kdo to zaplatí? Eh, vy tady máme zástupce těch eh, podnikatelů zemědělských, ale ty, ty zaměstnavatelé jsou první, kteří nám sem chodí a říká, ne, ten, ty náklady jsou příliš vysoké, náklady na práci, veškeré ty odvody. Nadnárodní společnosti ty platí mnohem méně než my, ale prostě sociální politika něco stojí. A pokud my tady uh, hovoříme o této věci, tak jaký model chceme. Například v mé zemi ve Francii, prezident, který právě vyhrál volby, to byl vlastně kandidát, který sliboval Francii, aby se snižovaly, snižovaly daně. A kdo tedy, kdo tedy eh, bude snižovat ty daně? Jak to bude vypadat? Momentálně, jak to tady vypadá? Ty daně, to je náš sociální model. Ano, daně, ano, daně umožňují náš sociální model, to naše soužití. A když budeme neustále, neustále snižovat daně, snižovat náklad na práci, tak kdo to celé zaplatí? Takže Otázka tedy spočívá podle mě v tom, za naše, například za náš řecký kolega, všichni bu- budou mít prospěch z tého nového zákona? Já si myslím, že ne. Že oni prostě nebudou mít, že těm se jim řekne, ne, ne, ne, vy se nejdřív splaťte dluh a pak se uvidí. Takže já skutečně jsem tady vyslechl výborné věci, ale také tady zažívám velko, velké pokrytectví, když říkáme eh, organizace, občanská společnost, vy, my vám říkáte, ano, jste výborní, ty nápady jsou skvělé, mně se líbí vaše slogany, eh, ten krásný slogan, lepší život pro všechny rodiny. A já tedy říkám, ano, tak pro všechny rodiny a bez výjimky, pro všechny rodiny v všech českých státech. Takže uvidíme, jak to bude vypadat. Ono se to pak projeví v roce 2019. Thank you, Mr. Hetman. Děkuji, pan Hetman. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nasaďte si prosím sluchátka, protože bych rád hovořil německy, pardon, polsky, pokud dovolíte. Oczywiście poza panią profesor. szanowni eh, eh, Państwo, ja także bardzo serdecznie... Děkuji za slovo. Zdravím také paní polskou profesorku. Dámy a pánové, já bych vám chtěl poděkovat za vaše vystoupení, za vaše prezentace. Bylo to velmi, velmi zajímavé a obohacující pro naše diskuze v Evropském parlamentu. Já jsem si jist tím, že téměř každý, až na malé výjimky, je přesvědčen o tom, že jde o velmi dobré nápady, návrhy a měli bychom na nich pracovat. Náš názor je velmi pozitivní, i pokud jde o zaměstnavatele. Já jsem hovořil o e, tomto stanovisku také se dvěmi asociacemi zaměstnavatelů v Polsku a e, oni plně souhlasí s tou myšlenkou jako takovou. Samozřejmě mm, musí ještě analyzovat podrobnosti. A co se týče podrobností, tak bych chtěl poukázat na to, že zde v Evropském parlamentu eh, bychom tomu měli věnovat zvláštní pozornost, protože samotná myšlenka rovnováhy soukromého a pracovního života by nám neměla zabránit eh, v tom zkoumat podrobnosti. Já hovořím také z pozice mladého otce, protože když hovoříme o rodičovské dovolené, nebo o období, kdy jak matka, tak otec pečují o dítě, tedy období krátce po narození, tak se zamýšlím nad tím, co je vlastně cílem. Jde nám o pohody dítěte a podporu dítěte po té, co se narodí. Podporu, kterou e, mu mohou, mohou poskytnout rodiče. A jde o podporu, která zlepší kvalitu života dítěte, anebo je naším ideálem zajistit, aby eh, se otci, otcové starali o své děti. Asi většina z vás by se mnou souhlasila, že někteří otcové, některé, někteří rodiče nevyužijí tuto možnost podpory svého dítěte a období, kdy se rodiče eh, mohou starat o své dítě nebo jeden z rodičů, tak eh, to bude nevyužito a bude to eh, na úkor dítěte. A myslím si, že předmětem naší analýzy by mělo být eh, dítě a jeho blahobyt, a nikoliv bych pouze matka a otec, neměli bychom se zaměřovat pouze na rodiče. Také bych chtěla poukázat na skutečnost, že když pracujeme s těmito tématy, tak je opravdu nutné se zabývat těmito podrobnostmi, těmito detaily. Na místě je také otázka jak zvyšovat povědomí, mimo jiné také mezi zaměstnavateli, protože já jsem opravdu přesvědčen o tom a vím a znám eh, zaměstnavatele, kteří aniž by k tomu nutila legislativa, tak zavádějí například flexibilní pracovní dobu nebo pracovní podmínky, protože vědí, že to ve skutečnosti zvyšuje pracovní výkon a kvalitu práce ve společnosti. A myslím si, že nejdůležitějším prvkem v tomto kontextu je eh, zvýšit eh, osvětu mezi zaměstnavateli, protože pokud oni budou přesvědčeni, že to je ku prospěchu jejich společnosti, tak budou ochotnější zavádět takováto opatření. A takovéto formy podpory pro matky a otce, kteří jsou v jejich společnosti zaměstnáni. Potom diskuze o pečovatelích. Důležité téma osoby, které se snaží, starají o, o starší osoby nebo osoby s postižením. A institucionální podpora je v mnoha zemích velmi omezená, zejména to platí pro starší osoby a péče o ně. A proto je i tento aspekt je velmi důležitý. Obecně bych chtěl říci, že naše práce v tomto ohledu je jednoduchá. Musíme analyzovat právní důsledky v členských státech, musíme vyhodnotit eh, sociálně ekonomické a finanční důsledky. A pokud to vyhodnocení dopadne dobře, tak eh, mm, se shodneme, dosáhneme koncenzu. Ještě máme dva zájemce o slovo a potom vrátíme eh, slovo zase expertům a musíme dodržet také časový rámec, takže budeme muset být struční. Pan Rochvo ještě jednou. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem nepočítal s tím, že budu hovořit, ale můj kolega z Francie eh, mě přiměl k tomu, že jsem se přihlášel. Já jsem součástí politické skupiny, která nechce, aby se dostaly do protikladu hospodářská a sociální politika. Není možné říci, že hospodářské hledisko znemožní eh, pokrok v sociální oblasti pro dobré fungování ekonomiku. Připomínám, eh, že eh, je možné, když se vytvoří efektivní ekonomika, že má člověk peníze a že existují peníze na sociální výdaje a na provozování sociální politiky. Já chci velice poděkovat za přednášky. A když se podíváme na kvantitu globální pomoci, kterou může dodat rodina, příbuzní, a podívejme se na pomoc přicházející z institucí. Eh, jinak řečeno, rodiny jsou skutečně prvním zdrojem pomoci a péče a je třeba, aby toto bylo uznáno. Celou dlouhou dobu to bylo neviditelné. Zdálo se to neviditelným, ale dnes už to uznáváme. A teď já nechci být cynický, ale když pomáhají rodiny. Vždycky je to samozřejmě méně drahé, než když je to stát nebo instituce, které musí platit. A když se říká, pomáhejte rodinám, aby zůstávali v té péči, tak to je podpora sociálního modelu, protože je to v psychologické logice, která upřednostňuje, kterou upřednostňuje také ta osoba, která péči potřebuje. A ekonomicky je to také rozumnější v minulosti jsme konstatovali, a nevím, zda naši experti potvrdí tuto zkušenost, alespoň ve Francii tomu tak je. Je celá řada osob, které nevyžadovaly možná nějaký plat, ale eh, kteří byli spíše zneklidněni, že přijdou o nárok na důchod v tom období, kdy nepracovali a pečovali o rodinného příslušníka pomáhá-li někdo, bylo by důležité zajistit, aby nepřišel o nárok na důchod. Protože když to nezajistíme, tak tady máme pečovatele, kteří říkají, Eh, když musím přerušit svou pracovní dobu, přijdu o nárok na důchod a proto to nemohu udělat, protože bych zaplatil dvou, eh, dvojí cenu. Za prvé, když teď budu pečovat o příslušníka, nebudu chodit do práce, přijdu o příjem, o plat, ale za druhé potom budu potrestán ještě po druhé, protože ztratím nárok na důchod za tuto dobu, když jsem nebyl v práci. Proto je potřeba, abychom tady v té oblasti pokročili. Podívejme se Eh, že jsme měli lidi, kterým bylo 60, 61 let, kteří mohli eh, více pomáhat, ale proto, protože už byli v důchodu, ale protože dnes lidé odcházejí do dohodu v 62, v 63, eh, pardon, v 62, v 62 třech letech ještě byli schopni, když již byli v důchodu, starat se o jiné. Zatímco teď, když se prodlužuje odchod věku do důchodu, tak už tu příležitost nemají. A co se týče teď systému, které vstoupí, vstoupil v platnost ve Francii, na to nemám čas, abych to vysvětloval, ale osoby, které jsou závislé, mají právo na péči a na pomoc e, státu. V určitých případech je možné, když člověk pomáhá v rodině a pečuje v rodině, a dostávat určitou pomoc. A když nemůže, nahradí se tato jeho péče pomocí eh, formálního pečovatele. Existuje tady takové vzájemné působení tedy a vzájemné skluvování té formální a neformální péče. Děkuji. And the last word to Madam. Děkuji. Děkuji, paní Kujová. Poslední na závěr. My eh, πολύ σήμερα για την συζήτηση αυτή που κάνουμε. Děkuji za slovo. Ta diskuze byla velmi zajímavá. Já jsem si vyslechla eh, vaše návrhy. A mm, také jsme prezentovali zprávu, kterou jsme předložili loni o pomoci v domácnostech, eh, která obsahovala také různé zprávy a také jsem si našla informace z dalších eh, rezolucí parlamentu. A to vše je v souladu s návrhy našich expertů dnes během slyšení. Já bych chtěla vám opravdu poděkovat. A chci to říct si také kvůli tomu, že rovnováha mezi soukromým a pracovním životem je téma, které je důležité zejména pro ženy. Je tedy důležité eh, nadále pokračovat v této práci a dále spolupracovat eh, také jako výbory EMPL a FAM. Já jsem byla zpravodajkou ve výboru FAM a musím říct, že nikdy bych nebyla schopná řádně fungovat, aniž by mi eh, pomohl výbor EMPL. A myslím si, že to platí i naopak. Jde o téma, které je mimořádně důležité, má důsledky pro celou řadu osob a potřebujeme maximální eh, spolupráci mezi námi, tak abychom dosáhli těch nejlepších výsledků. Děkuji za slovo. Děkuji, říká paní předsedkyně. Možná, že eh, na závěr ještě stručné vyjádření eh, ze strany Generální ředitelství pro zaměstnanost. Vy jste tady podle mě dva zástupci komise a jeden z vás by se mohl ujmout slova. Musí nám ještě zbýt čas na experty, takže se rozhodněte, kdo vystoupí za komisi. Já jsem Manuela Kelling z Generálního pro zaměstnanost. My bychom vám chtěli poděkovat za velmi, velmi pozitivní, konstruktivní komentáře, které zde zazněly. Rovnováha pracovního soukromého života a tento balíček, který komise předložila, má za cíl e, řešit e, výzvy nezaměstnanosti, protože e, mnoho žen chybí na trhu práce a kromě toho chceme řešit tím pádem také chudobu, protože mnoho žen, které nebyly přítomny na trhu práce, tak zejména ve starším věku čelí chudobě. A také řešíme demografické výzvy, protože se nám snižuje pracovní síla a také se mění společnost. Iniciativa řeší celou řadu práv, které jsme eh, zakotvili do návrhu směrnice, ale také eh, otázku financování a opatření. Na úrovni EU nemáme žádné pravomoci pro péči o děti nebo dlouhodobou péči, ale rádi bychom chtěli podpořit eh, používání fondu ESIF a také bychom chtěli lépe monitorovat data, o tom se hodně diskutovalo. Také jsme hovořili o benchmarkcích, zejména v oblasti dlouhodobé péče a péče o děti. Evropský semestr je také důležitou oblastí, kdy si myslíme, že by bylo dobré se více zaměřit na rovnováhu soukromého a pracovního života. Možná bych se ráda vyjádřila ještě k celé řadě připomínek, které zde dnes zazněly. Myslím si, že rovnováha pracovního a soukromého života, jak už zde zaznělo, se snaží jednak vytvořit spravedlivé podmínky pro muže i ženy na trhu práce, kdy nám tedy o rovnost pohlaví, ale zároveň nám jde také o prospěch pro společnost, ekonomiku a také stát. Hovořilo se zde také o nákladech a my předpokládáme, že přínosy převýší náklady. V každém případě to bude prospěšné pro jednotlivce, muže, ženy, ale také pro ekonomiku jako takovou a státy. Zapojení žen na trhu práce je určitě klíčovým tématem a proto, jestliže řešíme další pracovní volno, tak je třeba si říci, že my jsme si říkali, pokud eh, budete dlouho mimo trh práce, tak vaše šance na zaměstnání a eh, postup v kariérní je nižší. A proto hm, tam máme tu pětidenní eh, dobu pracovního volna Víme, že v některých členských státech je tato doba delší, ale z naší strany eh, jde o návrh směrnice, která stanoví minimální požadavky. Členské státy mohou jít eh, ve své legislativě nad rámec eh, našich požadavků. Řešili jsme také typ osob, které si berou volno. Chtěli jsme zajistit sdílení toho břemete mezi muži, ženy, muži a ženami. Někdo se ptal také na porovnatelnost dat o dlouhodobé péči a hovořil se o, také o potřebě lepších dat. My nemáme opravdu srovnatelná data, alespoň v této fázi, nicméně zahájili jsme studii, která má řešit metodiku. A ta by nám měla umožnit získat srovnatelná data k dlouhodobé péči. To, co tam stanovujeme, není povinné. Eh, lidé se mohou vybrat. A zejména z hlediska dítěte, studie ukazují, že děti mají prospěch eh, z přítomnosti obou rodičů. Jejich eh, kognitivní vývoj bude lepší, pokud se do výchovy nebo péče zapojí i rodiče oba, to znamená i otec. Z mé strany to je vše, děkuji. Děkuji. Eh, pan Igemonos, eh, stručně na závěr. Eh, já se budu snažit, děkuji za velmi zajímavé otázky. Za pětidenní volno. My bychom samozřejmě byli raději, kdyby to bylo delší. V některých zemích to není ani pět dnů. Možná, že tady jste obezřetní právě kvůli předchozím zkušenostech se směrnicí o mateřské. A je to tady dobrý krok, krok ku předu. Ale pokud se nemýlím, tak ty průvodní dokumenty, které vypracovala komise, vysvětlují, že pětidenní volno, eh, pro které se komise rozhodla, eh, je pětidenní, protože eh, ty náklady vlastně se rovnají nákladům za absenci. Firmy to tedy nebude nic stát, pokud budeme v potaz Mm, absence v práci. Otázka zdraví a ten dokument k rovnováze eh, soukromého pracovního života představuje jenom jednu část puclí a finální podoby pilíře. Eh, my hodně do spolupracujeme s generitelství Sante, eh, VHO, hovoříme o integrované péči kdy středem pozornosti, středem té rovnice jsou pacienti a pečovatelé. Tím chci říct, že máme různé prvky, které je třeba zvažovat souběžně. A je to věc, na které se pracuje. Rodinný přístup, to je určitě dobrá věc. Já bych chtěla v této věci upozornit na další typ pečovatelů, kteří jsou v podstatě neviditelní, jsou to mladí pečovatelé, Eh, osoby mladší než 18 let, který, kteří vůbec nejsou v těch našich eh, výsledcích zachyceni. A my máme projekt, který ukazuje, že jde většinou o dvě děti, které eh, se starají o někoho ve své domácnosti a jsou to dvě děti v každé třídě podle našich údajů, což je poměrně znepokojivé. A jde o děti ve věku 6 let a více. Včera proběhla konference k projektu, přes který jsme vypracovávali online školení pro pečovatele, tak abychom eh, jim pomohli v jejich každodenních potřebách. A také jsme chtěli eh, eh, zjistit, jak by mohly být ty dovednosti certifikovány. Tady je Evropa spíše váhavá, ale vidíme tady stále větší zájem ze strany mimo jiné také tvůrců politik, což je pozitivní. Vyhodnocení eh, služeb pro pečovatele. V této věci spolupracujeme s Generální ředitelství pro zaměstnatelnost, hovoříme o ukazatelích, které by měly zahrnovat eh, také otázku podpůrných opatření eh, pro pečovatele, přístup a jejich kvalitu. Takže na tom se také pracuje. Potom otázka rozdělení mezi muži a ženami. 75 pečovatelů v Evropě jsou ženy. Když se podíváte na to, jak to vypadá v jednotlivých zemích, a máme to říct zjednodušeně, tak na severu nebo na západě Evropy je to víceméně 55 ku 45 Střední a východní Evropa vykazuje velký podíl žen v oblasti péče. Jak přesvědčit jednotlivé podniky, tak máme zde iniciativu ve Spojeném království eh, Employees for Carers. Eh, zahajuje, začíná se poradenskými službami, eh, kdy chceme, aby podniky, velké podniky byly přátelštější vůči svým zaměstnancům a velké společnosti jako Telekom například zjistili, že tyto služby mají velký dopad na výkon jejich zaměstnanců. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci reagovat na dva aspekty, na náklady, jak do to všechno zaplatí. Je třeba pochopit, že v Belgii a také v jiných zemích je vůle zlepšit sociální status žen, které jsou aktivní v zemědělství nebo v jiných sektorech jako střední třída, Eh, musíme si uvědomit, že eh, oni také, oni také platí a přispívají a musí tedy platit sociální příspěvky a to znamená, že i oni potom mohou pobírat dávky, ale je třeba, aby eh, co se týče rodinné péče, existovaly systémy, které jsou možné. Dám vám příklad. V Bruselu, v Belgii byl zaveden systém check service. To znamená, rodina platí za péči doma, ale za sníženou cenu. Platí eh, v rámci tedy potíží v rodně mezi 5 až 9 eury na hodinu a stát eh, platí určitou část. Ale tento systém měl takový efekt, aby se tedy zamezilo čern, práci na černo a bylo konstatováno, že nyní působí eh, daleko více lidí v této oblasti, které také tyto pečovatelé, kteří chodí do rodin, eh, tak samozřejmě platí také své příspěvky Máme tady stále více lidí v práci, kteří také platí tyto sociální příspěvky a tudíž eh, to také přispěje k hrazení těm nákladům. To je ta otázka, která tady zazněla. Já si velice vážím této iniciativy A e, myslím si, že třeba bychom tady měli údaje jednak o pot, bližší údaje o potřebách i o službách v oblasti péče. Nemáme dostatečné údaje. Většinou údaje zpracovává oficiálně ministerstvo o pečovatelských službách, které zajišťuje ono. Ale my potřebujeme také údaje ze statistických úřadů. E, Mm, abychom zmapovali aktivity související s péčí. Je tedy potřeba eh, žádat statistické služby, eh, aby eh, všet, aby udělali prostě zmapování této oblasti. My hovořím my se ptáme na ekonomickou aktivitu, ale neptáme se na aktivitu věnovanou péči. A teď bych ráda zareagovala na otázku týkající se dětí s postižením a jejich péče o ně v rodině. Já vám mohu říct si jenom pár slov o situaci v Polsku. Podle mého názoru tady máme roztříštěný přístup. Ministr zdravotnictví má určitou informaci. Určitá informace existuje také na Ministerstvu pro rodinnou politiku a také na Ministerstvu vzdělávání. Každý z nich má nějaké údaje, ale nezdílí je společně. A jedná se o os občanskou aktivitu rodičů, kteří se starají o postižené děti, aby prostě ustavili určité společnosti, aby se spojovali s jinými, kteří žijí obdobnou situaci, aby zlepšili svou situaci a mohli aktivně působit. A poslední připomínka týkající se dopadu na individuální nárok na rodičovskou dovolenou. My si myslíme, že je to investice do času obou rodičů pro rodinný život, pro děti a je empiricky prokázáno, že či, když otcové tráví víc času s dětmi, má to pozitivní dopad na rozvoj dětí, na vývoj dětí, na zaměstnanost matek a na e, určité to slaďování povinností e, v rodině. A poslední věta byla diskuse s organizacemi zaměstnavatelů, eh, když eh, bylo zavedeno to šestiměsíční rodičovská dovolená. Diskutovali jsme se zaměstnavateli a zaměstnavatele nebyli proti tomuto individualizovanému právu na rodičovskou dovolenou. Čili nebyl tady odpor na straně zaměstnavatelů, jak jsme se domnívali, že tomu před dvěma lety, že by tomu tak mohlo být. Ale je to také významné opatření, jak měnit vnímání mezi zaměstnanci i zaměstnavateli. Úžasné je, že postoj zaměstnavatelů se této otázce změnil. Děkuji. Thank you. Děkuji. Paní Pansery, máte slovo. Děkuji. Začnu tam, kde jste vyskončila. Skutečně ta myšlenka individuálního práva na dovolenou, která je také velmi důležitá pro mě jako prvek flexibility, že to dovolenou není um, nutno si vyčerpat na jednou plnou, může být využívána až do věku 12 let dítěte a čtyři měsíci během 12 měsíců, jak se rozkouskovaných, je také něco, co by si eh, les kdo mohl dovolit, ale především důležité jsou ty platby související také s dovolenou pro pečovatele. Ty, tato dovolená musí být pro péči adekvátně placena. Nebude-li placena, nebudou si rodiče nebo rodinní příslušníci moci dovolit si tuto dovolenou vzít. A protože je velice obtížné snižovat rodinné příjmy, když už si uvědomíme, že stejně kvůli péči přicházejí o e, výši příjmu. Myslím si, že tady je tedy dobrý start těch pěti dnů. E, dobrý začátek. My uvažujeme o tom, zda by to nemohlo být prodlouženo na 12 dnů, má někdo chronické onemocnění a potřebuje-li eh, chodit eh, k lékaři. To by mohl být den v měsíci, ale to je maximum, kam se domnívám, můžeme jít, protože souhlasím s vámi oběma, když říkáme, jak nezbytné je zmapování situace na základě údajů, co se děje v jednotlivých členských státech a proskoumat také tu dlouho do eventuálně dlouhodobější dovolenou, ale musíme vidět, aby tady byly nejenom příspěvky placené do sociální systému a ženy, které eh, se většinou věnují péči i v rámci té dovolené na péči, aby jim byla ohrazen ten příspěvek sociální. A vidíme, že pečovatelé jsou nuceni zůstat mimo trh práce tak dlouho, tak nejenom, že nemají nárok na důchod, ale ani nemají e, prostě možnost přístupu na trh, když se vrátí později, nebo když se chtějí vrátit později. A můj poslední komentář se týká služeb a významu. Domnívám se, že paralelně ke všem těm diskusím týkající se strukturálních fondů po roce 2020 máme ex ante kondicionality 9,1 9,2 na institucionalizaci eh, je důležité, aby tady byla zachována ex ante kondicionalita, ale aby ve všech nařízeních a pravidlech o možnosti čerpání strukturálních fondů sem byly začleněny projekty z oblasti péče, eh, protože musíme rodičům umožnit přístup k nástrojům a nebudou-li mít rodiče možnost volby, skončí tím, že musí být oni sami pečovateli, že eh, je třeba když se podíváme, jak se zvyšují tyto nároky, zejména v souvislosti se stárnutím obyvatelstva, já bych toho měla tolik co říct, ale vzhledem k času musím teď skončit. Děkuji vám. Thank you you. very much, all of Děkuji vám všem. Byli jste skutečně velice konzistenční ve vašich informacích. Děkuji vám za to. Byla to fascinující diskuse počínaje lidskými právy až k otázkám zdaňování. A jistě toto slyšení bylo velice užitečné. Byla to také pohnutá diskuze pro nás v tomto výboru, který je odpovědný za tyto záležitosti. Děkuji tady velice srdečně vám všem za vaši spolupráci, za vaše připomínky a Uvidíme se na výboru 12. července. Děkuji vám.